Wir haben die Öffentlichkeit wiederhergestellt. Ich möchte takže další část schůze je eh, veřejná. Oznámím výsledek tajného hlasování. Pan Balko 8 hlasů pro, 16 proti, 2 hlasy se zdrželi. Eh, tím pádem výbor pro rozpočtovou kontrolu odmítl svůj souhlas Eh, pan Kozlov 14 krát ano, 4 eh, proti, 8 se zdrželo, tím pádem my jsme pro jako výbor, pro jeho eh, kandidaturu a navrhneme ji plénu. Pan Gregor 15 ano, 3 krát ne, 8 se zdrželo, tím pádem náš výbor plénu tuto kandidaturu navrhne. Pan Vojčechovský 9 ano, 12 ne, 5 se zdrželo, tudíž pana Vojčechovského odmítáme jako kandidáta, nepředložíme ho. Mm, Potom pan Abela devětkrát ano, sedmnáctkrát ne, nikdo se nezdržel, tím pádem náš výbor odmítá tohoto kandidáta a pan Jereb sedmnáctkrát ano. Omlouvám se, ano, máte pravdu. 17krát ano, 3krát ne, 6 hlasů se zdrželo, pan Jereb tedy bude navržen naším výborem plénu jako kandidát podpoříme ho jako kandidáta. Mám to opakovat, prosím? Pan Gregor 15krát eh, ano, 3krát ne, 8 hlasů se zdrželo. Pan Vojčechovský 9krát ano, 12krát ne, 5 hlasů se zdrželo. Pan Abela 9krát ano, 17krát ne, nikdo se nezdržel. Pan Jereb 17krát ano, 3krát ne, 6 hlasů se zdrželo zprávy eh, jsou připravovány. Připravíme také dopis radě, kde budeme apelovat na to, aby eh, ženské kandidátky eh, byly více podpořeny, aby tedy kandidujících žen bylo více. Ines, prosím, máš slovo. Omlouvám se, paní předsedkyně. Zde něk- je třeba vysvětlit, že nyní tedy v podstatě pan Šoltes má připravit doporučení do plena, abychom to procedurálně si vysvětlili, protože možná někteří kolegové neznají eh, tu proceduru, jak to bude pokračovat dál teď. Zpráva pana zpravodaje eh, Eh, bude eh, obsahovat informaci o hlasování, bude vycházet z toho hlasování, tedy kterého kandidáta jsme eh, odmítli, tam bude vlastně, ten tam bude zmíněn tam takovým způsobem, že náš výbor tedy doporučuje, abychom ho nenavrhovali. Čili vlastně z této zprávy bude vycházet naše doporučení pro plénum, samozřejmě bude hlasovat také tajně a to potom bude tedy definitivní hlasování. Máte někdo další otázky? Nemáte, tak já bych ráda přešla k bodu pořadu jednání číslo 10. Eh, máme tady zprávu o panu eh, De Jongovi. Eh, nevím, kde je pan zpravodaj. Pokud tady není, tak bych probrala jiný bod, nežli se dostaví. Wir haben auch niemanden, genau. Also dann machen wir, ja, dann machen wir weiter. Wir, wir schauen, dass ja die Jong. Aha, tak um, počkáme, až pan Den přijde. Eh, ten bod jenom trošičku odložíme v rámci dnešního pořadu jednání a můžeme se pustit eh, do bodu 12, strategie eh, pro mládeže. Darek Von má slovo jako zpravodaj. Děkuji paní předsedkyně za tento úvod. Kolegové, asi vědí, že výbor pro kon- rozpočtovou kontrolu připravuje stanovisko pro voj- výbor pro kulturu. Týká se to e, zprávy o strategii m, mm, pro mládež na období 2013 až 15. Návrh zprávy výboru KULT eh, se zveřejní až někdy v půlce dubna. Takže my teď jednáme o našem stanovisku ještě dříve, než dostaneme zprávu od výboru pro kulturu. Ano, jediná informace, kterou máme teď v této fázi, je zpráva eh, komise, která eh, se zabývá implementací nového rámce Eh, pro mládež. Potom ještě dostaneme od účetního dvora také zprávu a především dvě zprávy, které máme od paní Kadembach a já jsem také připravil zprávu, hm, kdy jsme se vyjadřovali ke zvláštní zprávě účetního dvora, eh, která se týkalo hm, záruk pro mladé a eh, programu pro mládež. Již tehdy jsme řekli, že členské státy nečerpaly podporu, kterou měly k dispozici, eh, proto aby mohli řešit otázku nezaměstnanosti mládeže a my jako výbor a výbor kont, my bychom měli apelovat na členské státy, aby využili tu nabídku peněz, které jsou k dispozici. Paní předsedkyně, asi každý člen tohoto výboru by se mnou souhlasil, že nezaměstnanost mladých je pořád vážný problém v celé Evropské unii a máme 4 miliony mladých lidí, kteří jsou stále nezaměstnaní v celé EU. Samozřejmě chceme, aby finanční prostředky byly dány k dispozici pro řešení této vážné otázky, ale samozřejmě jako výbor pro rozpočtovou kontrolu také musíme zajistit, že finanční prostředky vynaložené v rámci tohoto programu povedou k výsledkům, které jsou měřitelné a samozřejmě chceme mít jistotu, že že míra chybovosti bude co nejnižší v tomto. Bylo těžké určit chybovost pro ty různé programy, které se týkají nezaměstnanosti mladých, protože ve své zprávě účetní dvůr nevyvodil žádné závěry k chybovosti konkrétních programů, ale za předchozího programu, tak tam ten odhad byl u programu jako celoživotní vzdělávání a mládež v akci, tak tam to bylo více než 4%, chybovost byla více než 4%, proto bych doporučil, aby komise eh, řádně měla pod kontrolou tuto chybovost při realizaci programu jako Erasmus+, což je jeden z hlavních, které jsou relevantní v dnešní době. Ve stanovisku také píšu, že programové období 2014 až 2020 mm, eh, již tedy Eh, se tá, ještě se táhne a ty programy ještě nejsou funkční, operativní, takže v této fázi je těžké vůbec měřit dopady těchto nových programů, tedy programů po roce 2014. Na konci roku 2013 eh, nebyly v souladu ty závazky a eh, závazky a platby a tudíž doporučuji ve zprávě, aby komise, ale také i rada, aby udělali maximum, aby tato situace se již neopakovala v budoucích programech. Také, paní předsedkyně, ve zprávě vítám fakt, že více než 12 miliard euro z Evropského sociálního fondu a z iniciativy nezaměstnanost mladých je vyčleněno právě na boj proti, na boj proti nezaměstnanosti tomto programové období a připomíná se členským státům, že by měli čerpat tyto peníze tam, kde je to možné a samozřejmě, že mohou využít i vnitrostátní finance pro boj s nezaměstnaností mladých. Také i apeluji na komisi, aby vytvořila e, komplexní monitorovací systém, který bude kontrolovat tyto programy, e, aby kombinovala e, i e, ty různé tedy ukazatele. Také zdůrazňují důležitost měřit výkonnost a výsledky. To je to, co náš výbor neustále opakuje v posledních měsících. A je třeba, aby všechny naše projekty a programy, aby byly měřitelné, to znamená, aby ta, ty výsledky, výkonnost byly dobré. Nakonec nás čeká ještě zpráva komise o implementaci eh, programu eh, záruk pro mladé a eh, program boje proti nezaměstnanosti, to by mělo být v tomto roce a v příštím roce očekáváme zprávu účetního dvora o programu záruky pro mladé, tak a mm, kde se bude analyzovat, jak se toto implementuje v členských státech a určitě tak budeme schopni lépe pak ocenit výsledky, tedy jaké jsou výsledky mm, e, použití finančních prostředků určených na boj se zaměstnaností mladých v EU. Děkuji. O slovo požádala paní Dlabajová. Um, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat Derekovi za vynikající práci, zpravodaje. Jenom chci zdůraznit některé body týkající se zaměstnanosti. Já jsem stínovou ve výboru EMPL takže možná by bylo dobré doplnit některé detaily v této zprávě. Za prvé, ale to již Derek zmínil. Za prvé je to program Erasmus+, eh, což je takový vlajkový program Unie. Musíme dále zlepšit tento program a eh, i eh, zrušit překážky, které se týkají učňů v EU. Za druhé, finanční podpora pro zaměstnanost mladých, to by měli jít ruku v ruce s aktivními politikami zaměstnanosti v členských státech. To je třeba tam také zmínit, včetně odhadu bu- potřeb budoucích kvalifikací, dovedností, eh, podporovat eh, pracovní mobilitu v EU a tak dále. A poslední bod. Jak řekl Derek, vítám, že více než 10 miliard euro z Evropského sociálního fondu a z iniciativy zaměstnanost mladých bylo vyčleněno právě na boj proti nezaměstnanosti mladých v rámci nového programového období. Ale samozřejmě zde musíme vyhodnotit dlouhodobé výsledky a cíle mm, dosažené prostřednictvím tohoto financování. A poslední bod, který zmiňuji, protože jsme diskutovali o tom při první debatě, Potřebujeme synergie našich politik pro mládež s jinými politikami, politiky zaměstnanosti a tak dále. Takže vše, co komise mm, dělá, tak musí být souladu, musí tady být synergický efekt. Já bych jenom chtěla o to doplnit eh, tuto zprávu. Děkuji, Dereku. Pan kolega Novakov, prosím. Za prvé na začátku bych chtěl eh, poděkovat Rekovi za vynikající práci na tomto stanovisku a děkuji za jeho vstřícnost k diskuzi o možných změnách a pozměňovacích návrzích. Já jsem stínovým zpravodajem za EPP. Já jsem si pečlivě přečetl celou strategii a mám v tom pár poznámek. Za prvé, nyní v Evropské unii máme 90 milionů mladých lidí, což eh, v podstatě asi je náš největší potenciál, eh, největší kapitál pro ekonomický růst, ale 22 z nich jsou nezaměstnaných, což znamená, že Nezaměstnanost mladých je jeden z největších problémů v Evropské unii spolu s uprchlickou krizi, dluhovou krizi v některých státech, tak toto je jeden z největších problémů. Evropská strategie má nástroje, ale někdy ty nástroje nedostanou k mladým lidem a více eh, než 12 miliard euro mm, se vyčlenilo na to, aby zde byl zajištěn ten přechod mezi tedy Mm, programy a iniciativami, které zde máme, Erasmus Plus a tak dále a další programy, což je dobré, ale, dlouhé ale, mm, e, e, ty informace o těchto možnostech by se měly dostat k mladým lidem, pokud e, je třeba dostat tyto informace k mladým lidem, ale zatím když teď půjdete do ulic a zeptáte se mladých lidí a zeptáte se jich, kolik z nich vědí o této iniciativě pro mladé, kolik vědí o eh, program Erasmus pro mladé podnikatele, tak dva z deseti možná o tom eh, slyšeli a to je optimistický odhad. Já eh, lituji, že nevidím tam často slovo podnikání, podnikatelský duch. Protože tady máme určité částky, vynakládáme určité částky na nezaměstnanost mladých, platíme jim 9 měsíců nebo jeden rok, jenom protože jsou v zaměstnaneckém poměru, vlastně to je dotace v zaměstnaneckém poměru, ale poté, co to období vyprší, tak zase se stanou z těch nezaměstnaní. To nefunguje. Namísto no toho můžeme vynaložit některé ty prostředky a že budeme podporovat, aby začali sami podnikat a potom zaměstnají sami sebe, ale takže budou vytvářet pracovní místa a ne, že budou hledat místo. To je udržitelné. Budou zakládat mikropodniky třeba a takže i budou poskytovat jiným mladým lidem práci. Využijeme potenciál programu Erasmus pro mladé podnikatele a e, podle mě 8 milionů ročně to není vážné snad. Já ne, vůbec neznám důvody, nechápu, jaké argumenty bych mohl použít. <clears throat> Rozpočet 55 milionů na 7 let až do roku 2020, to nikdo nepochopí. A, a, Eh, když se mě, oni se mě zeptají, kolik nakládáme na byrokracii, na eh, pomoc v Africe a podobně, no přece aspoň se musíme snažit. A eh, tyto programy, které jsou určeny, určeny na pomoc mladým talentům a podnikatelům, tak abychom na to měli tam prostředky. Proč tedy se nesnažit tedy eh, eh, vytvářet třeba klastry, podporovat startupy, inovativní malé firmy a eh, to bude mít přidanou hodnotu pro růst. Já bych to rád viděl, aby se to více ocitlo ve strategii, ale také výsledky, aby tomu odpovídali. My často zde ve výboru apelujeme na výsledky. A já se ptám, když máme tuto strategii, tak si řekněme, o jaké výsledky nám jde za tři, za čtyři roky. Nejenom, jaké, jaké jsou naše přání, ale jaké chceme mít výsledky. Děkuji. Já, und, uh, nur zum sagen, wir sind... Děkuji. My jsme výbor pro rozpočtovou kontrolu a to, co mě samozřejmě zajímá, jsou administrativní náklady těchto programů, co o nich víme. A pan zpravodaj se vezme slovo ještě jednou, prosím, Derku. Já to mám jen schrnout, nebo co? Aha, tak dobře. Tak nejprve tedy k tomu, co říkala Martina je, myslím, velice vhodné mít zde propojení i s dalšími za, eh, iniciativy, iniciativami pro zaměstnanost a vytvářet synergie s dalšími programy. Samozřejmě my to vezmeme na vědomí v, podobně, v podobě pozměňovacích návrhů. A to samé platí o eh, tom významu členských států, protože eh, ty aktivní programy pro zaměstnanost, ovšem opět myslím si, že to zmiňuji, ale poněkud to posílíme. Není pochyb o tom, že jakákoliv iniciativa pro zaměstnanost Evropské unie bude úspěšná pouze tehdy, pakliže do ní budou přispívat i členské státy a budou to zohledňovat. K panu eh, Novakovi. Máte pravdu s tím, co říkáte o tom, že nezaměstnanost mladých je i nadále krizová záležitost. Já bych šel možná ještě dál. Je to, myslím, jeden z největších skandálů naší doby, protože jsou stále země, kde ta nezaměstnanost je kolem 50%. A i v těch lepších státech, řekněme, je to 20 a víc procent, což je naprosto nepřijatelné a je důležité, abychom toto téma co nejrychleji řešili. A také akceptuji ten bod o nutnosti publikovat to, jaké iniciativy pro mladé lidi jsou k dispozici a opět přivítám pozměňovací návrhy od pana Novakova. No a to poslední, co jste říkal, se týkalo podnikatelství. Opět velice dobrý bod, velice dobrá poznámka, těším se na vaše pozměňovací návrhy. Možná bychom se tím vrátili k tomu Martininu bodu o těch synergiích, protože máme celou řadu programů v rámci EU, většinou jsou zpravované na úrovni členských států, které se soustředí na podnikatelství mezi mladými lidmi že je potřeba vytvořit synergii mezi iniciativami pro zaměstnanost mladých a těmi ostatními iniciativami, které mají podporovat mladé lidi v tom, aby se stávali podnikateli a zakládali podniky. Je potřeba tyto synergie identifikovat a podporovat to, aby vznikaly programy, které mohou, mohou tyto různé druhy iniciativ podporovat. To, co jste říkala vy, paní předsedkyně, o těch administrativních nákladech, to je asi něco, na čem musíme ještě zapracovat. Já si uvědomuji, že eh, jsem to musel všechno sepsat na eh, jednu stránku A4, takže eh, myslím si, že administrativní náklady by tam mohly být jaksi dodatečný bod. Děkuji. Takže všichni jsou opět vyzýváni k práci. To je špatná zpráva, ale dobrá zpráva je, že se dá něco změnit pozměňovací návrhy do 22. března. Eh, k, proto tedy, kdo chce změnit na tom eh, stanovisku ještě něco, tak eh, má čas. Bod 10. Registr a expertní skupiny. Spravodajem je náš kolega Denis de Jong. Prosím, Denisi, máš slovo. Inge and, Děkuji, Inge. Ano, ono už je to dlouho od té doby, co jsme ve výboru diskutovali tuto studii, kterou, která byla provedena na eh, téma odborných skupin a neměli jsme diskusi mezi koordinátory, takže je dobře, že to řešíme opět na úrovni výboru. Ale abych vás informoval, eh, my jsme jako výbor dostali za úkol připravit zprávu o revizi horizontálních pravidel pro eh, odborné skupiny komise. My jsme také pochopili, že komise na tomto pracuje poměrně rychle, na těchto nových pravidlech a že možná a je to pravděpodobné, že ta nová pravidla by byla bývala, byla přijata vlastně ještě předtím, než bychom my měli možnost společně s výborem Jury a Budž připravit plné usnesení a předat ho do pléna. Takže v tomto pracovním dokumentu, který máte na tuto schůzi, stále najdete celou řadu možností. Mohli bychom komisi říct, počkat, my takto nepracujeme, nejprve chceme zprávu parlamentu a usnesení parlamentu. Prosím, počkejte s přijetím horizontální pravidel až do té doby. To je možnost jedna. Možnost dvě je, že bychom mohli zahájit neformální rozhovory s komisí, přičemž bychom ehm, poznamenali, že i pan Timmermans jasně řekl, že se v této oblasti chce posunout dál. Pokud totiž eh, nemáte nová pravidla, může docházet k nehodám a může to ohrozit eh, reputaci komise, pakliže by k ním došlo. Takže možnost dvě byla a je neformální dialog s komisí, abychom viděli, zda se dohodneme alespoň na tom obsahu a pak by se vidělo, co s tím dál. Možnost tři by byla taková, že by v podstatě ke spolupráci mezi parlamentem a komisí nedocházelo. Parlament by zkrátka řešil svou práci a dříve či později by přijal usnesení, ale ty procesy by nebyly propojené. Poté, co jsem sepsal tento pracovní dokument, jsem na to téma diskutoval se zpravodajem ve výboru pro rozpočet s Helgou Triple A ona se mnou souhlasila, že by bylo dobré s kabinetem místo předsedy Timmermance a se službami komise přeskoumat ten eh, obsah tady. Ale dodala k tomu, a já k tomu dodám, že výbor pro rozpočet už připravil návrh stanoviska na toto téma, dodala k tomu, že pro ně je velice důležité, aby alespoň nějakým způsobem do tohoto byly zapojené i nevládní organizace, aby mohli sdělit svůj názor, tedy ty, které se účastnili tohoto procesu. Co do obsahu, tam nebyly žádné neschody mezi mnou a paní Triple. Co se týká výboru Jury, který eh, se tímto také zabývá, tak eh, pokud vím, tak tam zatím nemají ani vybraného zpravodaje, respektive navrhovatele stanoviska. Takže spolupráce s nimi je poměrně složitá, protože já nevím, na koho se tam mám obrátit. A e, pokud vím, tak ta situace se k dnešnímu dni zatím nezměnila. Že tady máme návrh stanoviska z jednoho výboru, že v práce v tomto výboru pokračuje a vůbec nic se neděje ve výboru Jury. No ale s tím nic nesvedeme, my za jejich práci neodpovídáme. Já jsem eh, dokonce několikrát hovořil jak s kabinetem, tak se službami komise, což vedlo k celé řadě doporučení, která najdete v mém pracovním dokumentu, ale vedlo to také k tomu, eh, že dnes ráno jsem od komise obdržel eh, nový dokument, který už reaguje na má obsahová doporučení, která byla v tom pracovním dokumentu. A e, ten dokument jsem předal sekretariátu a měl by být, nebo už je, k dispozici všem poslancům výboru KONT. Ono je asi docela obtížné um, očekávat, že by to všichni stihli přečíst uh, už jaksi na tuto schůzi, protože ten dokument dorazil teprve dnes ráno, ale mohu vám říci, e, že podíváme-li se na ta doporučení, která reflektují nálezy té studie, nálezy ombudsmanky, mé vlastní zkušenosti a když si to porovnáte s těmi reakcemi z komise, tak eh, v podstatě už nic moc z toho nezbylo, alespoň pokud jde o mě, co by nás jaksi rozdělovalo. Ba naopak, myslím si, že ty body, které jsou i nadále na stole, které je potřeba zlepšit, tak eh, u nich e, najdete celou řadu odpovědí v tom pracovním dokumentu komise. V podstatě zbývají dvě věci. Jednak e, je to ten systém zvláštních povolenek, kde je potřeba konstatovat, že komise není připravena udělovat více těchto zvláštních povolenek, než v kolika případech se už předpokládalo v minulosti. Takže to je skutečně výjimečný systém a vůbec by neřešil mm, třeba takový ten příklad, co mě napadá, dejme tomu eh, nějakého malého podnikatele, který chce mm, nabídnout své zkušenosti na konkrétní téma v odborné skupině. Takže pokud máte malý podnik, tak eh, pro ty lidi je velice složité, jak si ten podnik udržet a v podstatě eh, za to nemůžete dostat žádné, žádné náhrady. Tedy samozřejmě pouze za eh, cestu a diety, ale pro ně ty náklady jsou daleko vyšší, že ano. A potom druhá věc je, že i když pravidla budou třeba v pořádku, tak všechno stojí a padá s jejich implementací a k tomu potřebujete poměrně dost prostředků. Samozřejmě já připouštím, že způsob, jakým se komise organizuje, eh, to je na rozhodnutí komise samotné. Pokud si komise myslí, že to zvládne eh, prostřednictvím, já nevím, nějaké sítě generálních ředitelství, která udělá většinu práce a pak bude nějaká malá je, malé oddělení na generálním sekretariátu, tak to je v kompetenci komise, to my neovlivníme. A konec konců také to s těmi zvláštními, zvláštními povolenkami nebo možná zvláštními náhradami spíš to jsou otázky, které můžeme řešit poté, co ta pravidla budou nějakým způsobem přijata, spíše než bychom z toho dělali něco, co nás vyloženě rozděluje. Já si myslím, že co do obsahu jsme se eh, vzájemně hodně přiblížili. Já bych chtěl poděkovat službám komise za to, že velice detailně zohlednili naše, naše eh, připomínky. Takže ta setrvačnost tam je. Eh, já jsem říkal komisi také to, že už bychom měli přemýšlet o nějakém okamžiku, kde bychom mohli mluvit i s nevládními organizacemi. Jinak si poměrně dobře dovedu představit, že komise se s parlamentem eh, v rámci neformálního postupu na něčem dohodnou a pak eh, v podstatě nevládní organizace zareagují negativně jenom proto, jak ten celý proces vypadal. A začnou říkat, že měli přispívat v dřívější části procesu ombudsmanem nebo něco takového. Takže Oni musí být viděni jako ten důležitý hráč, kterým jsou, to znamená ten, který monitoruje, jak ty odborné skupiny fungují v praxi. Takže je důležité pamatovat na nějaký okamžik, kde do toho budou moci vstoupit nevládní organizace. A o to jsem poprosil i služby komise, zda to s nimi mohou nějak konzultovat, nebo že by uspořádali nějakou schůzi E, ombudsmankou, komisí a parlamentem a nevládními organizacemi nebo něco podobného tak, aby e, ten výsledek byl takový, který bude podporován ze strany nevládních organizací. Takže tolik e, ode mě. Vzhledem k reakci komise já osobně si nemyslím, že je potřeba pouštět se do formálního postupu s formální zprávou a formálním usnesením, Místo toho bych se spíš přidržel eh, toho, jak jsem to říkal, že bychom se tady mohli setkat někde, kde budou zástupci nevládních organizací. A to, jak to uděláme, můžeme třeba probrat na, na koordinátorech nebo neformálně později. Ale pokud jde tedy o obsah, tak eh, upřímně jsem velice spokojen, že po tolika letech už se zdá, že na věci nahlížíme stejně tedy komise a parlament. Děkuji. Já vám děkuji za velice zajímavý a dobře udělaný pracovní dokument, protože on vlastně zahrnuje naši studii, eh, dokumenty také ombudsmanky, názory ombudsmanky a eh, my už jsme vlastně jaksi na cestě k cíli dosáhli mnohého. Já jsem sama podala pár eh, pozměňovacích návrhů k, ke stanovisku paní Triple Eh, takže expertní skupiny, které eh, mají nevyvážené eh, složení, těch je pod 10%. S tím nemůžeme, mít, nemůžeme sice být spokojeni, ale je důležité, že můžeme se také podívat na to, jaké jsou, jaká jsou technická specifika té, těch nevyvážených pracovních skupin nebo expertních skupin, protože tam je nejdůležitější technická expertíza, proto se vytvářejí ty skupiny a tu technickou technickou expertízu dávají dohromady ti, kteří eh, se v tom oboru nejlépe vyznají. Takže eh, já si docela, mě se docela ulevilo, protože eh, výboru Jury bychom měli ušetřit tu práci se zprávou. Tak jak já to hodnotím, jak já to vidím, tak kolegové jsou toho názoru, že tohle to by neměl dělat nikdo jiný. A Myslím si, že cíle bylo dosaženo, dos, bylo dosaženo eh, zlepšení a my nechceme, my chceme prostě něco zlepšit a ne si nutně eh, nechat udělat eh, čárku na listině eh, pilných. Takže já opravdu ti gratuluji k tomu procesu, který si spustil. Ta témata nejsou jednoduchá a když člověk s tímhle začíná pracovat, tak se začíná cítit až podezřele. Čili jsem, rád, že, jsem ráda, že jsme se do toho pustili. Eh, Bárte ještě má slovo. U nás eh, je kolega stínový zpravodaj a on mě požádal, abych řekl, že s tím dokumentem eh, Denisovým jsme velice spokojeni. Ale je tady jedna otázka. Je to samozřejmě všeobecný dokument, Eh, vycházejí z něj všeobecná doporučení, ale Benedikt se ptal, jestli v bodě týkajícím se střetu zájmů by se eh, nenašlo trochu místa ještě pro tabákový průmysl, aby tam byl zmíněn tabákový průmysl. Eh, i v souvislosti s protokolem Světové zdravotnické organizace, který eh, obsahuje určité povinnosti. Takže se ptá, jestli bychom tam nemohli tuhle zmínku také umístit. Uvidíme, jak se k tomu postaví komise, ale eh, kolega, kolegovi leželo na srdci, abych to zmínil. Takže když mluvíme o expertních skupinách, o skupinách odborníků, tak nemluvíme o konkrétních odvětvích. Mně je to tedy jedno, pokud na tom bude záležet světový mír, tak to uděláme, ale já se obávám, že to nebude nic platné, ale kolega De Jong se k tomu určitě nějak postaví. Eh, vidím tady pana Klauze z generálního sekretariátu eh, komise, takže mm, mm, určitě budete chtít také se ujmout slova. Paní předsedající. Mm. I, uh... Vážení poslanci, pane De Jongu, já chci v podstatě využít tuto příležitost, abych poděkoval vám všem a konkrétně panu De Jongovi za skvělou spolupráci za poslední týdny a měsíce. Nebudu tady sáhodlouze opakovat všechny ty body, které jsme spolu probírali, protože ani pan De Jong, ani paní eh, předsedkyně, ani pan Stes jste nepokládali žádné konkrétní otázky na komisi. Chtěl jsem pouze říct, že ten dokument, který jste obdrželi prostřednictvím pana De Jonga, je neformální dokument, protože zkrátka dobře komise zatím ta nová horizontální pravidla nepřijala, pouze se zde zastupuje stanovisko našich služeb, ale předpokládám, že na konci se nic nezmění. Nevím, co bych k tomu dal dodal, protože, jak říkám, otázky zde nepadly, takže pokud nějaké máte, samozřejmě na ně rád odpovím. Děkuji. Škoda, eh, měli jsme, máme ještě 10 minut, kde jsme, kdy jsme se mohli vzájemně chválit. My nejsme zvyklí eh, na takovou chválu, takže děkuji. Eh, jsem ráda, že u takhle kontroverzního tématu jsme našli společnou řeč, takže to určitě je dobrým příkladem pro všechny. No tak já bych řekla, um, ještě si pojďme říct, jak budeme pokračovat. Počkáme, budeme čekat, až Jury zase nic neudělá, nebo co budeme dělat? Um, Já si myslím, že bychom to měli rozhodnout na úrovni koordinátorů. Asi bychom to měli sdělit také sekretariátu Jury, že si myslíme, že za těchto okolností není potřeba zprávu sepisovat A bude potřeba, aby to odsouhlasili výbory Jury a Buč. E, co se týká otázek na komisi, já si nemyslím, že to potřebujeme zodpovědět teď, ono by to bylo obtížné, ale myslím si, že je potřeba přemýšlet o tom, co jsem říkal, o e, té schůzce s nevládními organizacemi, abychom se vyhnuli situaci, kdy my budeme všichni spokojení a nevládní organizace budou mít pocit, že je vynecháváme. A já si myslím, že to je úkol pro komisi, aby e, to nějak vyřešila, až e, si to prodiskutují v rámci kabinetu místo předsedy Timmermanse. Ale já si myslím, že to by to pěkně tak si e, dotáhlo do konce. Kdybychom mohli uspořádat časem schůzi, kde by to všechno bylo schrnuto a my bychom to jaksi formálně uzavřeli. Bylo by to konec konců dobrá příležitost pro samotného pana místopředsedu, je to konec dlouhého procesu a poté bychom být všichni na jedné lodi. I nadále pak čekám ještě na nějakou reakci na tuto žádost. Myslím si, že to je velice důležité pro eh, navrhovatelku eh, ve, roztočku to, eh, ve výboru pro rozpočet, takže pokud bychom to mohli probrat ještě s koordinátory, tak pravděpodobně potom bychom to mohli uzavřít. Já bych měla ještě jednu otázku, pane Klauze, že omlouvám se, že mě to nenapadlo dřív, ale agentury. Platí to také pro agentury, pro um, expertní skupiny v agenturách, které eh, do posud eh, byly tak trošku náš problém. Eh, to, co se tady, jak si stanoví, bude to závazné pro všechny nebo ne? Protože pokud ne, tak bychom se tím přeci jenom museli dále zabývat. you, you notice that agencies do not figure. E, jak jste si všimli, tak agentury v těch nových horizontálních pravidlech nefigurují. Agentury, a to víte lépe než já, paní Gresle, jsou nezávislé orgány. A formálně vzato se proto formální e, pravidla týkají stricto sensu na e, odborné skupiny komise. Já si myslím, že potenciálně můžeme eh, řešit potenciální synergie s agenturami a mohli bychom třeba jim umožnit, aby sledovali stejný model, ale to by byl další krok. To není něco, co by právně to eh, vyloženě vyplývalo z těch nových horizontálních pravidel. Dobře, promiňte, paní předsedkyně, jenom abych prodloužil zimu, aby se tak řeklo. Co se týká agentur, ehm, v rámci absolutoria pro agentury jsem s Denisem diskutoval otázku odborných skupin a myslím si, že Denis potvrdí, že bychom možná měli chtít horizontální pravidla, která by pokrývala také agentury, takže to je něco, o čem přemýšlíme. Ano, ono je to důležité, protože e, v agenturách probíhá také část té práce, která se třeba dříve dělala v komisi. Takže teď máme dvě možnosti. Buď e, my se podíváme do těch agentur, nebo um, nějak vlastně, zjistíme eh, nebo se podíváme na to, co z toho, eh, o čem jsme tady mluvili, bude platit i pro agentury, protože i agentury mají své rozpočty eh, a máme tady Jence Gajera, který je zpravodajem pro agentury, takže by bylo dobré i tady zavést trochu pořádek. My to téma necháme s plnou důvěrou v rukou Denisových a No, já si myslím, že ty otázky týkající se odborných skupin znovu a znovu se objevují zejména v kontextu absolutoria pro agentury. Takže si myslím, že je rozhodně možné vyslat určité signály už ve stávajícím procesu udělení absolutoria, tam máme ještě pár dní. A jsem si jist, že i komise odvede svou práci v tomto ohledu, ale nemyslím si, že eh, je důvod pro to tento proces teď pozastavovat. Já si myslím, že ta horizontální pravidla eh, od samého začátku se mají týkat hlavně odborných skupin komise, nikoli odborných skupin agentur. Takže to je velice důležité eh, pro ten proces absolutoria. My jsme zrovna včera měli zasedání pracovní skupiny pro agentury, příští zasedání bude v říjnu takže to ještě potrvá, ale to absolutorium je velice dobrý kanál, který můžeme využít. Dobře, začneme absolutoriem, pak se podíváme na rozpočet. Eh, určitě se nám podaří ještě něčeho dosáhnout. Děkuji, pokud už se nehlásí o slovo někdo další, tak eh, jsme ukončili bod číslo 10 a můžeme se podívat na bod číslo 11 což je naše cesta na Ukrajinu. Já připomínám, že konference předsedů nám cestu na Ukrajinu od 16. do 20. května schválila a teď se musíme jenom eh, bavit o tom, co proto musíme udělat, eh, zejména eh, z hlediska evropských fondů, které dostala Ukrajina přidělené z evropského rozpočtu, čili je třeba zjistit, jaké to jsou prostředky, kdo co dostane, kdo co dostane za co a na co, a e, jaké jsou kontrolní struktury. E, Ukrajina je jednou ze zemí s největší korupcí a proto e, tady máme opravdu mm, náročný úkol. My jsme mm, vyzvali jak komisi, tak i EAD a otázka je, komu můžu dát slovo za komisi a komu za zahraniční službu. Eh, pan Luka Lepis, komise, já se omlouvám, a paní Katia Lensing to bude eh, z podpůrné skupiny pro Ukrajinu a pak ještě pan Štefan Šlojning. Takže všichni dostanete slovo, jen se dohodněte, kdo z vás začne. Řekněte prosím také, mm, kdo jste. Good afternoon, I'm Pierre Luca Lepri. Dobrý den, já jsem Pierre Luca Lepri, jsem eh, ze Support Group pro Ukrajinu, nahrazuji eh, Stefana Schlelinga. Eh, jsem zodpovědný za finanční pomoc Ukrajině. A když dovolíte, představil bych vám stručný přehled finančních prostředků, které jsme po Majdanu vyčlenili pro Ukrajinu takže od eh, nějakého roku 14. Eh, bude se to týkat také makrofinanční pomoci. Rád bych eh, dovysvětlil, že ředitel Support Group Stefan Schlöning je vám k dispozici pro schůzky v přípravné fázi vaší mise, abyste získali veškeré potřebné informace v přípravě tohoto výjezdu. Obecně vzato, co se týká bilaterální pomoci EU pro Ukrajinu po Majdanu jsme e, vyčlenili zhruba 565 milionů v letech 2014 a 15. Počínaje rokem 14, e, těsně tedy po těch událostech na Majdanu, jsme mohli mobilizovat výrazný objem pomoci pro přechodné období na stabilizaci země. V roce 2014 proto komise přijala zvláštní opatření, v hodnotě 365 milionů, což mělo v podstatě dvě základní složky. Ta první složka eh, byla eh, dohoda o státotvorbě, což je konkrétní rozpočtová podpůrná operace eh, používaná v situacích nestability. To bylo schváleno v dubnu 2014 na podporu stabilizace Ukrajiny. A Ukrajina se měla připravit na ten masivní reformní program, který se chystali spustit. Tato dohoda o státotvorbě je velice důležitou operací, eh, založená na určité kondicionalitě. Eh, zpráva financí, ústavní právo, volební právo, veřejné zakázky a další. Kromě toho, stále v roce 14 jsme rovněž přijali v rámci tohoto zvláštního opatření nástroj na podporu občanské společnosti. To je desetimilionový program, který byl navržen tak, aby doprovázen, doprovázel tu dohodu o státotvorbě, kde uznáváme zásadní roli občanské společnosti a e, to zejména v rámci monitorování a doprovázení toho reformního procesu na Ukrajině. To bylo tedy mobilizovaných 10 milionů, abychom podpořili tvorbu kapacit občanské společnosti a pak ještě různé projekty, které doprovázely ten reformní proces na Ukrajině. V roce 2015 jsme přijali dvě zvláštní opatření. To první opatření z roku 15 eh, bylo to opatření pro rozvoj soukromého sektoru a aproximaci. Toto zvláštní opatření, eh, zejména tedy jeho hlavní část, eh, celková hodnota 110 milionů, ta největší část se týkala hospodářské obnovy. E, šlo nám o vylepšení klimatu pro biznis a podporu malých a středních podniků. Kromě toho byl připravený 50-milionový program, e, který měl pomoci ukrajinským úřadům při posílení tvorby kapacit, co se týká zejména reform o asociační dohodě a jednotlivých jejich kapitol ten nástroj pro obnovu, eh, to se jmenuje Support for Ukraine to Relaunch Economy, to je eh, nástroj eh, z 95 miliony euro, v rámci kterého jsme řešili situaci ze dvou úhlů pohledu. Na jednu stranu jsme chtěli posílit národní a regionální orgány, které řešili hospodářskou rozvojovou politiku a zároveň jsme chtěli spolupracovat s malými a středními podniky tak, aby tyto měly dostatečný přístup k financím. Na konci roku, v listopadu 2015, jsme přijali pak druhé zvláštní opatření pro Ukrajinu, které se týkalo procesu decentralizace, konkrétně 90 milionů euro. A tady šlo hlavně o podporu toho velice důležitého reformního procesu na Ukrajině. Rovněž v rámci tohoto zvláštního opatření jsme se rozhodli řešit ten takzvaný double angle, to znamená na jednu stranu jsme navyšovali kapacitu na centrální, regionální a místní úrovni a na druhou stranu jsme chtěli dále rozvíjet tu komponentu služeb pro místní komunity, to znamená správní služby pro místní komunity komunity. Toto opatření bylo schváleno v listopadu a celkově tak za tyto dva roky jsme eh, vyčlenili 565 milionů na pomoc Ukrajině. Pokud byste souhlasila, dal bych slovo kolegům z EXIN, eh, kteří budou hovořit o makrofinanční pomoci, což je ta druhá významná eh, komponenta naší intervence na Ukrajině. Thank you very much. sehr gern, bitte. Darf ich da, Kdybyste dovolil, eh, já bych eh, vám, my bychom potřebovali mít přesný přehled o tom, kolik eh, jak si prostředků dostala Ukrajina za poslední dva až tři roky. To zatím nevíme. Prosím, můžete pokračovat. Okay, so, um, aside from... Děkuji. Kromě pomoci, kterou přednesl zde kolega z DG NIR, tak nyní makrofinanční pomoc, což je podpora platební bilance mm, pro země, které jsou ekonomicky geograficky blízké EU. Makrofinanční pomoc hrála důležitou roli v tom podpůrném balíčku, který byl přijat v březnu 2014 ještě za bývalé komise. To bylo 11 miliard tehdy, včetně nejenom ne eh, E, těch grantů, jak řekl kolega, ale také i makrofinanční pomoc e, a potom i tam byly dost velké balíčky od Evropské investiční banky a Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj. Makrofinanční pomoc, to je podpora přes platební bilanci, kterou lze e, dávat sousedním zemím jako Ukrajině, pokud splní určité předpoklady, včetně existence eh, programu IMF. Samozřejmě eh, Ukrajina uzavřela dohodu s měnovým fondem v roce 2014, když nastoupila nová vláda. A od té doby, od dubna 2014, i Ukrajinu podporuje EU spolu s měnovým fondem. Makrofinanční pomoc podstatě prostřednictvím úvěru, což je i v případě Ukrajiny, o tom hovořil kolega Luka, Luka předtím, ta jeho pomoc, o které on hovořil, ta je prostřednictvím grantů, kdežto tato ta je prostřednictvím půjček. A 3,4 miliard euro, to je celý balíček, to je v podstatě největší makrofinanční pomoc, kterou jsme použili v historii tohoto nástroje této částky 3,4 miliard, tedy celkem jsme vyplatili 2,2 miliard v roce 2014 a 15, což znamená, že 1,2 miliardy stále ještě jsou k dispozici. Tato celková článka v podstatě pokrývá tři operace, dvě již skončily a třetí operace pokrývá 1,8 miliard, ta teď probíhá. Tady těch 1,8 miliard euro v rámci třetí operace, tak první tranše 6 miliard euro již byla vyplacena a e, další dvě tranše ve stejné výši ještě jsou Ukrajině k dispozici, takže celkem 1,2 miliardy. Mikro, makrofinanční pomoc vždycky je propojená s určitými podmínkami, které je třeba splnit tomu, aby se mohla vyplatit pomoc. A ta kondicionalita makrofinanční pomoc je především hm, co se týče toho třetího programu, který probíhá, pokrývá několik oblastí. E, veřejné finance, zpráva, e, zpráva věcí výš veřejných, e, obsahuje opatření boj proti korupci, energetika, Eh, sociální síť, finanční sektor a podnikatelské prostředí. Eh, v každé z těchto šesti oblastí existují specifické požadavky, které musí Ukrajina splnit a by mohla čerpat. Jedna tranše tedy již byla vyplacena a dvě ještě jsou k dispozici. Možná by vás zajímalo, abych vám řekl, jaké podmínky vyžadujeme, abychom mohli realizovat druhou tranši. Druhá tranše je podmíněna 15 reformními opatřeními. My jsme eh, vypravili misi na konci roku 2015 a zjistili jsme, že se to implementuje pouze částečně. Od té doby samozřejmě <clears throat> asi víte, že politická situace na Ukrajině se zkomplikovala ve smyslu nejistot e, spojených se vládou, e, stabilitou vlády a což do určité míry pod, podkopává nebo ovlivňuje ten náš program. Eh, zde musí eh, realizovat ještě tři podmínky pro to, aby mohla být vyplacena druhá tranše. Jedna z nich se týká boje proti korupci a především jsme se s Ukrajinou dohodli na začátku této operace, že tři specializované protikorupční agentury eh, Ukrajina musí ještě vytvořit proto aby se mohla vyplatit druhá tranše a z těchto třech specializovaných agentur dvě již byly vytvořeny a lze je považovat za eh, nezávislé a funkční a ta třetí, to má být ta Národní agentura prevence proti korupci, tak ta ještě nebyla vytvořena a mm, teď probíhá proces jmenování, vedení této agentury. A takže dokončení e, tohoto procesu, to je jeden z požadavků. Ukrajina s tímto požadavkem souhlasila a musí ho, ho splnit. Další dvě, dva problémy ještě nevyřešené jsou legislativního charakteru. Jeden se týká regulačního orgánu v oblasti energetiky, energetického regulačního úřadu, který musí být nezávislý a musí mít nezbytné kompetence i finanční zajištění. Tento zákon je v parlamentu již několik měsíců a je kontroverzní. I vzhledem k nedávné politické krizi zatím nedošlo k velkému pokroku. Jsme v častém kontaktu s ukrajinskými úřady, snažíme se, aby, ten, aby se tento zákon protlačil doufáme, že se vyřeší e, tato politická slepá ulička, že se e, tento návrh odblokuje v parlamentu. První opatření tedy je boj proti korupci a druhé opatření, jak jsem řekl, je zákon o regulačním úřadu v energetice a třetí to je zákaz eh, vývozu dřeva to je v rozporu s předpisy VTO i s, eh, s eh, zónou volné obchodu, kterou máme s Ukrajinou a konkrétně to porušuje ustanovení dohodnutých opatření v oblasti obchodu Eh, respektive překážek obchodu, takže tento zákaz byl zaveden v roce 2015. A my eh, se snažíme, aby tento zákaz odvolali. Jakmile budou tyto tři podmínky splněny, eh, tak již, takže již tam nebude překážka a lze tedy vyplatit pomoc z, za jedné podmínky která není nedůležitá. Jak jsem řekl na začátku, makrofinanční pomoc je propojená s programem Mezinárodního měnového fondu a tento program musí tedy pokračovat dál, abychom my mohli e, vyplácet tento nástroj. Program IMF e, má trvat čtyři roky, 2014 až 2018 a v zásadě Eh, se tam čtvrtletně hodnotí, eh, jak jsou plněny milníky programu a poslední úspěšná eh, analýza odsouhlasená měnovým fondem byla uzavřena k 31. červenci 2015 a takže chápete, pochopili jste, že to je delší období než čtvrtletí a jak si tedy vykládat tuto koncepci tak v tomto případě eh, pro nás platí, že tato analýza proběhla příliš dávno, proto čekáme na uzavření příštího kola analýzy revize programu Měnového fondu, což bude další podmínka pro výplatu makrofinanční pomoci. IMF Měnový fond v podstatě ve stejné pozici jako my, také implementace jejich programů eh, je podměná eh, tou politickou slepou uličkou na Ukrajině. A samozřejmě já se tady zaměřuji na pomoc, naši pomoc. Ten program, program měnového fondu je s tím spojen, jak jsem řekl, Eh, Ukrajina musí vyřešit eh, tu politickou eh, slepou uličku, aby došlo ke skutečné makroekonomické stabilizaci. aby pořád se neopakoval ten stav nejistoty, a protože podniky a spotřebitelé ztrácí důvěru. Já myslím, že závěrem můžu, mohu shrnout a zúraznit důležitost eh, proti eh, korupční oblasti v těchto podmínkách a ano, my už se koordinujeme i s dalšími nástroji, které již byly dohodnuty dříve, včetně finanční podpory, a mm, v oblasti boje proti korupci je, se to týká i procesu uvolňování vízové povinnosti s Ukrajinou. My se snažíme koordinovat a posilujeme ty naše podmínky, tu kondicionalitu. Závěrem dovolte ještě jednu poznámku k povaze makrofinanční pomoci. Makrofinanční pomoc to je pomoc prostřednictvím eh, prostřednictvím tedy platební bilance, ale není to s ničím provázané. provázané. Jakmile jsou splněny podmínky, můžeme vyplácet. E, takže vyplatíme vždycky tu tranši centrální bance země a e, e, pokud a centrální banka potom to může převést do státního rozpočtu, pokud v té zemi mají velké nedostatky ve státním rozpočtu makrofinanční pomoc probíhá v prostřední, prostřednictvím půjček v případě Ukrajiny a když teda centrální banka předá peníze vládě, tedy respektive do státního rozpočtu, tak potom se to stane e, finanční položkou v rozpočtu a lze tedy těžko určit potom, na co se vynaloží konkrétně ty peníze z rozpočtu. Prostě ty peníze se převedou do rozpočtu toho státu a asi lze těžké potom to přičlenit k nějaké konkrétní výdajové položce. Uh, leave it at this. Já to, eh, tedy, tedy že, takže tady takto bych asi to uzavřel a rád odpovím na vaše otázky. Dank, wir mögen. Děkuji. Eh, určitě eh, je to vždycky velká výzva pro naši kontrolní eh, práci. Eh, přivítám pane kolegu Plenkoviče, který se také ujme slova. A prosím vás, řekněte nám, co máme dělat na Ukrajině. Děkuji, Inge. Prezentativ. Měli kolegové, zástupci podpůrné skupiny za delegaci pro vztahy s Ukrajinou eh, a mm, za parlamentní výbor přidružení, tak musím říct, že komise se eh, přenesla velice dobrý přehled eh, toho, jak se Evropská unie angažuje na Ukrajině. Já no myslím, že to je velice dobrá iniciativa. I rozhodnutí konference předsedů také i odsouhlasilo návštěvu výboru KONT v Kijevě. A to je jedna z řady misí našeho výboru. V, pro, v minulém roce jsem tam byl s rozpočtovým výborem, s výborem SED, DROA, AFET, JURY, INTA tam byly také. A takže vidíte, že se angažujeme na různých frontách, abychom z první ruky viděli, co se tam děje. Samozřejmě tato země politicky je naši prioritní zemí, již dva roky tak, ale i eh, je prioritní zemí, pokud je o solidaritu. Žádná jiná země na východě Evropy nedostala větší podporu za poslední 20 let než Ukrajina. Makrofinanční pomoc, ty evropské programy, humanitární pomoc, vzhledem k objemu, vzhledem k ruské agresi, vzhledem k k nelegální anexi, vzhledem k okupaci, takže určitě je to země, která má více než 1,5 milionu lidí, kteří jsou vysídleni v této zemi a e, samozřejmě je to méně než třeba uprchlíci jinde, ale je to země, e, odkud e, hodně migrovalo pracovníků třeba i do Polska. I když počet žadatelů o azyl je nízký, méně než 2000. I to je dost zanedbatelné množství vzhledem k tomu, co se teď je třeba ve Středomoří a na balkánské trase. Pro misi výboru KONT byly důležité dvě věci. Boj proti korupci. To je e, všude přítomný jev v této zemi, takže je to priorita číslo jedna. A mm, my jsme tady vyslali signál, že je třeba pečlivě zvažovat eh, eh, vyplácení evropských prostředků. A mm, takže si myslím, že to je velice aktuální signál, který jsme vyslali. A potom jsme chtěli vědět, eh, jaký je stav veřejných financí na Ukrajině k dnešnímu datu. Eh, protože bez pomoci mezinárodních eh, organizací, bez těch injekcí měnového fondu, bez naší makrofinanční pomoci, bez eh, pomoci Spojených států a dalších, a i vzhledem k vysokým nákladům mm, toho, čemu oni říkají protiteroristická operace, tak by Ukrajina vůbec těžko mohla přežít by tam eh, pojedeme tam mm, za tak asi dva měsíce, do té doby se možná stabilita ještě zhorší, jak asi víte. Tak eh, táhne se tam krize eh, v různých částech koalice na Ukrajině. Eh, říjnové volby 2014 v podstatě vytvořili takové prostředí, kde nebyly zvoleny žádné extrémní strany či hnutí, prostě je to normální politické prostředí, ale dost eh, středopravy, co spektrum rozstříštěné, velice složité vztahy s některými stranami, některé odešly z koalice, pak někteří, kteří odešli, se vrátili a je zde takový trend i tedy eh, se tím zabývat až, to, až na, k tomu, až to jde k cestě. A eh, nám jde o to, aby plnili evropský reformní balíček, na, kterých, na kterém jsme se dohodli na radě přidružení, i, ať jde o ústavní reformu, volební reformu, soudnictví, boj proti korupci, e, daňová reformy, energetika, zpráva, držená zpráva, státní zpráva a tak dále, tak dále. A role výboru kont určitě e, může tedy signalizovat našim ukrajinským partnerům, jak detailně jsou pod dohledem Evropské unie. To bude klíčové. My máme velice silnou delegaci, pan Tombinský a kolegové a máme podpůrnou skupinu, hodně spolupracujeme s panem Wagnerem, kterého tady dnes nevidím. To je velice aktivní tým, který nám, který může připravit, který nám pomoci připravit tu cestu a dát různé rady, politické rady. Měli byste vědět, že před tou cestou e, ještě po třetí se sejde výbor přidružení 25. 26. dubna zde v Bruselu a asi víte, že před deseti dny jsme organizovali bezprecedentní akci, takzvaný Ukrajinský týden v Evropském parlamentu. Přes podpornou jednotku jsme přivezli asi 16 poslanců, předsedů jejich parlamentu, lídry různých politických frakcí, klubů, předsedy výborů, z naše porotějšky z delegace Euronestu, tedy všechny, všechny, kteří mají co dočinění s evropskými záležitostmi a e, za pomoci pana Coxe jsme e, vytvořili zprávu, a, a kde jsme mm, doporučili pomoci parlamentu Ukrajiny tak, aby začal fungovat e, Eh, západním způsobem, především pokud jde o aproximaci, harmonizaci legislativy, rozpočtu, ro, přijímání rozpočtu, dialog mezi opozic, opozicí, etický kodex, potom i ty vztahy celé, eh, to znamená, jak spolupracovat s různými zájmovými skupinami, občanskou společností, nevládními organizacemi, aby to bylo transparentní. Nový jednací řád tedy bude vycházet ze zákona. A s panem Koksem pojedeme 15. nebo 14. dubna ano, do Kieva, abychom se dohodli s našimi protějšky, jak tyto závěry budou implementovat a samozřejmě s tím, že budeme Eh, se koordinovat s podpornou skupinou i s delegací Evropské unie, tak abychom eh, vystupovali společně a aby eh, i parlament tedy přispěl v realizaci naší politiky s Ukrajinou. Děkuji vám, to je zajímavé. Pan kolega Celer, další znalec regionu, se hlásí o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, po zprávě zástupců komise mohu jenom říci, že v Německu máme takové pěkné přísloví naděje umírá poslední. A mm, já když se podívám na politickou situaci na Ukrajině, tak eh, říkám, že naděje zatím ještě mrtvá není, ale v rakvi už leží. Takže prezident eh, vyzývá eh, ministerského předsedu, aby odstoupil, jedná se tady o důvěře, tam to sice vyhraje, ale pak z koalice vystoupí hlavní strany, takže nikdo tam nemá většinu a otázka je teď, jak celá, celé tyto reformní snahy a záměry i v legislativním procesu Eh, které měly být poměrně rozsáhlé. Eh, to popsali zástupci komise i pan Plenkovič. A teď je otázka, jak se to všechno podaří dotáhnout do konce. To je jedna věc. Potom ekonomika, ta se jaksi neuzdravila, inflace, inflace je obrovská, dvoumístná čísla jsou to, finanční situace té země, mm, je také všechno jiné než eh, alespoň z poloviny uklidňující. Eh, my jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu máme za úkol se podívat na to, co se děje s penězi. 550 eh, milionů bylo na různé nástroje, eh, jaksi vyčleněno, ale pochopil jsem to správně, eh, doufám, že měly být vynaloženy ty prostředky. Měly být vynaloženy, ale co se tedy stalo ve skutečnosti? Eh, byly vytvořeny ty potřebné instituce v zemi, tedy na Ukrajině, které by byly schopny eh, ty reformní snahy, ty reformy, alespoň na lokální a regionální úrovni opravdu realizovat. Peníze jsou jedna věc, ale potřebujete také, pení, také lidi, a jak si témata a možnosti e, potom ty záměry realizovat e, v rámci makrofinanční pomoci e, v podobě půjček Eh, makrofinální finanční podpora, eh, dobře, poskytnuté půjčky, to je dobrá věc, ale eh, ty peníze jdou do centrální banky, když je centrální banka nedá, nedodá do rozpočtu, tak nám chybí vlastně potom doklady o tom, co se s těmi penězi opravdu stalo. Po volbách v roce 2014, když jsme tam byli, tehdy designovaný ministerský předseda Jaceňuk říkal, my potřebujeme hlavně peníze, peníze a zase zase peníze, abychom mohli financovat minimálně dvě věci. Jednak splatit eh, půjčky od Mezinárodního eh, měnového fondu, zejména eh, co se týče zejména alespoň tedy úroky a potom Evropská unie se musí jak se pomoci nám s tím, aby se zaplatily ruské dodávky plynu, tedy aby dodávky Eh, energií do země, eh, která je závislá na ruských dodávkách, aby mohli pokračovat. Čili jak to s tím vypadá? Eh, půjčky, u půjček se vždycky jaksi musí počítat s tím, že jednoho dne se začnou splácet. A mm, mě by zajímalo, jak jsou vaše prognózy, kdy se dá počítat s, se zahájením nějakých splátek. Eh, když je evidentní, že tato země stále ještě eh, potřebuje další financování a další platby. Eh, nejen proto, aby mm, mohla plnit své vlastní úlohy, ale také současně, aby mohla dostat mezinárodním závazkům, které jsou opravdu, kterých je opravdu hodně. Eh, nebo uspokojit jaksi eh, mezinárodní eh, pohledávky. Konflikt na východní Ukrajině s tamnějšími separatisty a také s ruským státem, tam to myslím neskončilo, zdaleka ne. Je tady sice jakés také, jakýs taký sklid zbraní, ale je tady obrovská potřeba výstavby a Navíc nejde tady o miliony nebo o desítky milionů, tady jde o miliardy. A ptám se, z jakých rozpočtových titulů eh, do posud byly tyto prostředky čerpány, z jakých eh, rozpočtových položek. Je to sousedská pomoc nebo eh, bylo zapotřebí využít i jiné rozpočtové položky, abychom mohli tyto prostředky poskytnout. Děkuji, to je z mé strany v tuto chvíli vše. Ja, vielen Dank. Ich glaub... Děkuji vám. Já jsem chtěla požádat o přehlednou tabulku eh, o všech penězích, o všech fondech. Eh, já myslím, že eh, kolegové z Generálního ředitelství pro rozpočet vám s tím určitě rádi pomohou. Bude tam i humanitární pomoc, prostě všechny zdroje, které byly využity. To je mm, velice důležité, abychom měli přehled. A já mám také otázku. A sice zajímá mě, jak se bojuje proti korupci, e, jakým způsobem se provádí a kontroluje boj proti korupci, co je tam zapotřebí udělat a jak vy se k tomu stavíte. Samozřejmě e, slova jsou jedna věc, ale když se podíváme e, na čísla o Transparency International, která dostáváme každoročně, tak to člověka jedně vyděsí Samozřejmě je to mm, složitá země, ale důležité je prostě, aby, jestli nám můžete říci, jak se to dá nějak měřit, jestli se to dělá. Eh, jsou to <clears throat> prostě ty strašné historky o tom, které, eh, jak vlastně evropské peníze tečou na účty nějakých elit, které je využívají pro své soukromé účely to by mě také, k tomu bychom také potřebovali nějaké podklady. Paní Ayala Sanders. Siento no haber podido Ano, já lituji, že jsem tady nemohla být předtím, protože jsem musela být na jiném výboru. Ale <clears throat> ve smyslu toho, co řekl kolega z parlamentní delegace s Ukrajinou, tak já bych chtěla se zeptat, aspoň, nevím, třeba jsem to špatně pochopila, ale tady byl vytvořen určitý vztah mezi tou masivní pomoc eh, humanitární, makroekonomickou, rozpočtovou a tak dále, která byla poskytnuta Ukrajině, protože to je pro nás strategické teritorium, mm, v Krusku a tak dále, ale i v souvislosti s tím, že v podstatě eh, od nich eh, nevznikla nějaká velká masivní uprchlická vina, vlna do Evropy. A mě hm, se, nevím, eh, o čem se vlastně hovořil, v podstatě, hm, že se to propojil tedy s tím, že nedošlo k masivní vlně uprchlíků do Evropy. Já jsem se chtěla zeptat, zda také toto je i kvůli nějaké zvláštní politice, s nějakým zvláštním akcím, nebo jenom kvůli tomu, že ta pomoc byla tak masivní, že lidi radši si řekli, vzhledem ke způsobu života, že zůstanou tam. Nebo to byly nějaké specifické politiky, které se týkaly třeba hranic a podobně, protože na, eh, těch uprchlíků bylo málo. Já se ptám, zdali proto třeba ten model bychom mohli implementovat jinde. Těch lokalitách, kde ty problémy jsou velice vážné, jak víme. A za druhé, delegace našeho výboru i chce a všechno vyhodnocuje a e, ty informace, které máme, tak nám říkají, že Ukrajina od Evropské unie e, v podstatě e, Eh, dost eh, jaksi eh, má, máme vůči máme takovou tu politiku, že po nich chceme splnit určité podmínky a mm, Mm, tedy zatím je to politika cukru, ale ne ještě byče. Takže to bychom také měli aplikovat, protože pokud tam jsou problémy korupce a tak dále, a e, když nejsme vůbec schopni identifikovat, jak ta pomoc se e, používá, no tak bychom měli přijmout nějaká opatření sankční, tedy ten byč také. Já se proto ptám, jaký typ e, opatření byste nám mohli doporučit, pokud vůbec třeba jste nějaké již Eh, aplikovali. A tedy eh, jaké, o jaká opatření aplikovat vůči takovéto zemi, která sice je důležitá strategicky, ale také eh, znamená velkou spotřebu evropských peněz. Děkuji. Děkuji. Kdo z vás se hlásí jako první o slovo? Kdo začne? Já začnu. Um, uh, no tak já nevím, jestli vás úplně uklidním, ale my v Support Group pro Ukrajinu monitorujeme eh, pokrok v oblasti antikorupce velice eh, zblízka a řešíme také eh, otázky makrofinanční pomoci, ale také s kolegy DG Home, protože zde je velice důležitá kondicionalita v rámci režimu liberalizace víz, což, jak se ukázalo, je velice efektivní nástroj k tomu dotlačit Ukrajinu aby postupovala dál v těch antikorupčních reformách. Zrovna dnes jsme obdrželi dobrou zprávu, protože ukrajinský parlament bez ohledu na politickou situaci přijal poměrně ambiciozní zákon, kde se opravila eh, problematická legislativa, což byla jedna z podmínek pro liberalizaci víz. Takže samozřejmě můžeme se vždy hádat, zda je ta sklenice do poloviny plná nebo z poloviny prázdná, ale řekněme si alespoň prozatím, že je z poloviny plná. Ptali jste se na monitoring. Vytvořeny byly nové instituce nebo jsou právě vytvářeny? Tyto instituce jsou odpovědné na jednu stranu za potlačování korupce, to znamená prošetřování a trestní stíhání korupce, a mají také fungovat preventivně. Prevence korupce bude prováděna eh, prostřednictvím kontrol prohlášení o aktivech a ověřováním střetu zájmu. Eh, dnes přijatý zákon předpokládá trestně právní sankce, když se podá eh, falešné prohlášení a pro neoprávněné obhacování už máme právní sankce. A všechny tyto věci bude potřeba aplikovat, bude potřeba zjistit, jak budou probíhat vyšetřování, přičemž nové byro už zahájilo 70 eh, prošetřování antikorupčních, tedy od eh, zahájení funkce v prosinci, což je poměrně dobrý výklad. Ano, 7-0, 70, nikoli 17, 70. Eh, zatím uvidíme, kolik obvinění z tohoto vznikne. Samozřejmě bychom rádi, aby po náležitém procesu byly uvaleny trestní sankce na ty, kteří si je zaslouží. A co se týká prevence, tady chceme, aby se ověřoval počet výkazů o aktivech, potřebujeme řešit problémy a kde budou problémy nezvladatelné, bude potřeba nastoupit se sankcemi. E, co je u Ukrajiny dobré, je, že je zde poměrně hodně transparentnosti. Občanská společnost a investigativní novináři zde mohou hrát velice důležitou roli Eh, co se týče doplňování složek činných v trestním řízení, tak, aby se dostaly jednotlivé případy na zřetel veřejnosti a institucí a mohl vyvíjet i náležitý veřejný tlak. Jenom abych to uzavřela, chceme tyto instituce podporovat také dalším nástrojem ještě v letošním roce a některá ta opatření nebo některé ty cíle eh, na hodnocení úspěchu tohoto projektu. Uvidíme tedy podle toho, zda se navýší počet obvinění nebo rozsudků. Nebo uvidíme, jestli se navýší počet eh, případů zkoumaných občanskou společností nebo investigativními novináři a tak dále. Takže my to monitorujeme a doufáme, že posílením těchto nových institucí budeme schopni tento začarovaný kruh korupce prolomit. No, ale eh, nedělejme si iluze, je to dlouhodobý proces, eh, samozřejmě do roka ta země nebude čistá, bude to trvat podle našich odnadů zhruba 10 let, ale je potřeba s tím začít dříve či později. Danke, A děkuji. Eh, pak tady byly ještě další otázky, já nevím, hlásí se dobrovolně někdo další, kdo by na ně odpověděl? Prosím. Ano, já mám další informace k některým z těch otázek. Takže mikro, ma, makrofinanční pomoc, půjčky a doba splatnosti. To může být až 15 let, takže je to relativně dlouhodobá půjčka, je to dlouhodobý nástroj, který nabízíme. To je tedy maximum. V praxi máme tu splatnost od 5 let do, do 15 let eh, na Ukrajině od eh, roku 2014, což znamená, že splácení těchto půjček se očekává nejdříve v roce 2019, nebo 20 respektive, a potom až do roku 2030, zhruba řečeno. Samozřejmě nemohu zaručit, že vás to uklidní, ale mohu vám říci, že u makrofinančních půjček ještě nikdy nedošlo k platební neschopnosti. Stručně k financování plynu. Evropská komise zprostředkovala rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem na dodávky plynu, zemního plynu tedy a to už eh, po dobu dvou let eh, jsme velice aktivní ve vyjednávacím procesu, ale co se týká financování, tak eh, pokud vím, financování nepocházelo přímo z evropského rozpočtu. Odsouhlaseny byly dva důležité nástroje za posledních 6 až 8 měsíců. Jednak EBRD 300 milionů dolarů, v podstatě tedy úvěr, úvěrový nástroj na e, předfinancování nákupu plynu na Ukrajině, takže to je EBRD. A na druhou stranu společný program Evropské investiční banky a Světové banky, kde Světová banka umožňuje záruky až do 500 milionů dolarů na nákupy zemního plynu. Takže toto je financování, které nepochází z rozpočtu EU. A tím se dostávám k té obecnější otázce, z které rozpočtové položky konkrétně tato podpora pro Ukrajinu pochází. Z větší části je to samozřejmě otázka na kolegy z DG NIR, co se týká makrofinanční pomoci, to jsou půjčky. Znamená, eh, to nejsou jaksi konkrétní rozpočtové položky. Nicméně eh, v rozpočtu se počítá s určitými částkami na půjčky, takže máme záruční fond, který je potřeba zohlednit, a to až do výše 9 celkových, celkových půjček tedy celkových udělených půjček. Ono to je tak dosti zjednodušeně, ale eh, zkrátka to je ta cifra. A to je poměrně dobrá příležitost eh, trošičku natáhnout ten evropský rozpočet, využít pákový efekt. Eh, jinými slovy, utrácíme z rozpočtu, dejme tomu 9 milionů, chceme-li poskytnout 100 milionů na půjčkách. A e, tak to fungovalo také s půjčkami MFA pro Ukrajinu. Pak ještě možná stručně e, k těm otázkám od španělské poslankyně. To přímo nesouvisí s mým briefingem, ale to propojení tady s tou uprchlickou krizí. Já si myslím, že jedna důležitá věc, na kterou je potřeba pamatovat, Eh, je ten rozdíl mezi jižním a východním sousedstvím EU, zejména Ukrajinou, protože ten konflikt na Ukrajině, ten ozbrojený konflikt, se odehrává na velmi omezeném geografickém poli, je to méně než 5% teritoria Ukrajiny. A pa, pak je tedy Krym samozřejmě, ale to je něco trochu jiného. Takže ten konflikt na východní Ukrajině je skutečně omezený svým rozsahem, eh, zeměpisným rozsahem tedy. Což Eh, pravděpodobně znamená, že ty uprchlické toky eh, jsou omezeny na území Ukrajiny. Mimochodem i tam dostávají makrofinanční pomoc, máme různé eh, podpůrné struktury pro vnitřně vysílené osoby. Takže z tohoto hlediska to může být určitá pobídka, aby tam lidé zůstávali. A kromě toho máme určité zprávy, já z ta čísla tedy nepamatuji přesně, že značné počty vnitřně vysídlených lidí se už vrátili po té, co uplynula jaksi ta nejžavější fáze toho konfliktu na východě země. Co se týká toho přístupu cukru a byče, samozřejmě můžeme si říct, že finanční pomoc je ten cukr. To je pravda, platí to ale jenom na úvod, protože pokud nezabí, jak si se neangažují v oblasti implementace, tak to může být také byč. Další věc. Pakliže dochází k podvodnému chování, korupci, nelegální aktivitě eh, nebo čemukoliv takovému, pak eh, komise v souvislosti s prostředky MFA může požadovat okamžité jaksi eh, zpětné zaplacení veškerých půjček jinými slovy, jaksi předčasné splacení, tak, abych to řekl. Jak už jsem řekl, je to součást financování všeobecného rozpočtu, takže ono to není tak zřejmé jako v případě projektové pomoci, kde dáváte peníze na eh, konkrétní projekt, třeba že se postaví most nebo něco takového. Eh, tam asi je snazší určit, že ty peníze nešly na ten účel, na který jít měly. Ale MFA to, je, to jsou nevázané prostředky, takže e, stanovení toho přesného spojení není možné. To je zkrátka potřeba si si na rovinu. Stručně zazněla otázka e, potřeb rekonstrukce. To je potenciálně velice významná potřeba, které Ukrajina může čelit v momentě, kdy ten konflikt bude ukončen nebo ukončován. Eh, bohužel takto z hlavy nemohu, nedovedu odhadnout, kolik by to stálo, ale pouze bych připomněl, že z hlediska e, nástroje, který jako ECFIN spravujeme. Makrofinanční pomoc e, je pomoc s platbami, není to e, jaksi rekonstrukční asistence. A řekl bych, že ty nástroje, které EU má pro potřeby rekonstrukce, jsou asi spíše používány v souvislosti s bankami, například Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj jak napovídá její název. Takže tyto instituce by zde asi hrály významnější roli. Děkuji. Děkuji vám. Ano, to je velice zajímavé. Takže co se týká teoretických možností, vlastně máme můžeme využít fondy eh, nebo půjčky, které můžeme pak stáhnout, pakliže máme podezření na nějaké podvody, ale v praxi se to neděje, protože eh, otázka podpory Ukrajiny to je politická záležitost a eh, ono se tam konec konců může stát vlastně cokoliv. Už vlastně vznikly podmínky, že tam že by kvůli korupci se stáhla nějaká půjčka. To se snad ještě nestalo, pokud vím. A vzhledem k tomu, jak masivní zde to riziko je, Rádi bychom znali něco konkrétnějšího, co se v tom sektoru jaksi zrušení nebo předčasného svolání půjček skutečně děje, protože eh, ty eh, věci, které musíme brát na vědomí, tak to samozřejmě je potřeba skloubit s činností komise, že ano, bylo by dobré to dostat i na papíře zkrátka. No, já bych k tomu dodala, já nevím o tom, že by něco bylo jaksi předčasně staženo zpět, ale eh, u makrofinanční pomoci, ale v nedávné době byl jeden projekt, kde jsme kvůli nařčení z korupce stáhli peníze z Ukrajiny dřív a eh, to souviselo s rekonstrukcí černobylské jaderné elektrárny. Takže eh, v rámci projektů komise se tyto věci dějí, ne moc často, ale dějí se a zrovna nedávno anebo se k tomu schyluje, se to u toho jednoho černobylského projektu stane a my vám k tomu můžeme poskytnout dodatečné informace, pakliže vás to bude zajímat. Ano, bude. Děkuji. A my už se na to těšíme. Kolega Celer. Vielleicht. Já ještě jednu informaci případě toho návrhu, návrhu posledního rozpočtového plánu, který e, předkládala vláda parlamentu, tak tam bylo opomenuto e, doplnit jedno financování a jednu rozpočtovou položku, a sice pro nejvyššího bojovníka proti korupci. A e, prezident Porošenko se cítil mm, jaksi povolaný říci, že to je nedorozumění a technická chyba a že se to musí změnit. tadyhle ta nedorozumění, toho už jsme si všimli. E, účetní dvůr e, máme tady ještě zástupce účetního dvora, e, možná, že byste nám také k tomu něco řekli, nebo budeme rádi, když nás, když nás doprovodíte na této cestě a pošleme vašemu předsedovi dopis. Pokud v tomto smyslu, pokud máte návrhy, co by bylo užitečné, co bychom měli udělat, vždycky je vítáme Jinak eh, budeme dělat to, co považujeme sami za nutné. Samozřejmě máme od žurnalistů, nevládních organizací, eh, které se zde angažují spoustu podnětů, ale mm, i tam nás zajímá, co samozřejmě, co dělají oni, ale za jakékoliv další podněty budeme opravdu vděční. Nikdo další se o slovo nehlásil a můžeme tedy i tento bod pořadu jednání nyní ukončit, ale budeme s ním příště pokračovat. Tím jsme vyčerpali i e, celý, bod naš, e, celé, e, celý náš pořad jednání dnešního dne. Pod bod různé nikdo nic neohlásil a příští schůze bude 22. března v 15 hodin tady v Bruselu. Já vám děkuji za účast, přeji hezký večer a končím schůzi.